Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, milí kolegové, já bych rád začal naše společné jednání s výborem pro rozvoj a e, rozpočtovým výborem. A dostáváme se k prvnímu bodu, to znamená schválení našeho pořadu jednání. Máte k tomu něco? A, ah, a ah, pan Castaldo. Ano, pane Castaldo, vy samozřejmě můžete hovořit kdykoliv. Ano, a poté sdělení předsedy samozřejmě žádné a dostáváme se k bodu 3, to znamená schválení e, zápisů. Má k tomu někdo něco? Ne, nikdo. Čtyřka. Máme tady Evropský fond pro udržitelný rozvoj a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD. Takže já bych vás rád přivítal na tomto společném zasedání. Tak jak víte, tento legislativní návrh by měl tvořit opravdu klíčový prvek našich snah e, ve chvíli, kdy se snažíme nějaký nějakým způsobem odpovídat na eh, příčiny migrace eh, v Africe a v sousedství Evropské unie. V minulých týdnech všechny naše tři výbory si vyměňovaly názory s komisaři, s ESVČ a s dalšími klíčovými aktéry tuto chvíli už máme 386 pozměňovacích eh, návrhů, o kterých budeme hlasovat do 24. dubna. Ale ještě předtím, než tedy poprosím zpravodaje a spoluzpravodaje, aby se k tomu vyjádřili, tak se podívám na pana Atomí a také na pana Pongu, eh, který je tu za paní Lindu McEwen jako předsedkyně výboru DVP. Pane, pane chcete k tomu něco říct? Pan Morisi, chcete k tomu něco říct Ne, není tomu tak. A, a přece jenom k tomu něco chcete říct, prosím. bohužel poznámka bez mikrofonu. Takže ještě jednou, jestli dovolíte, rád bych poděkoval za toto čtvrté společné jednání našich tří výborů. Rád bych poděkoval všem zpravodajům, stínovým zpravodajům. Už to, už to funguje? Ano? Funguje? Funguje mikrofon? Výborně. Uh, všem spoluzpravodajům, kteří připravili pozměňovací návrhy, kompromisy a rád bych řekl, že je důležité, abychom pokračovali v konstruktivním duchu, takovém sjednoceném duchu, protože jistě nám všem leží na srdci spojený, sjednocený parlament, připraven pro jednání s radou a jsem přesvědčen o tom, že se nám to povede. Okay. Thank you. Děkuji. Děkuji. A tím se tady dostáváme ke třem eh, spoluspravodajům, paní Gardia Tabalarubial, pan Kukan a paní Frunculica. Takže kdo z vás se chce eh, začít? Takže paní Gardia Tabalarubial, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji všem třem předsedům. Už bylo řečeno, že to není samozřejmě naše první eh, setkání. Toto je vlastně poslední, poslední zasedání všech tří výborů před hlasováním po zeleném týdnu. To znamená, že já bych v tuto chvíli ráda využila tuto příležitost, abych poděkovala eh, svým spoluspravodům, protože ta práce byla opravdu velmi náročná, než se, jsme se nějakým způsobem vůbec sešli časově, než jsme sladili ty naše myšlenky a než jsme je byli schopni také tak, v takovémto sladěném, v takovéto sladěné formě formulovat. My už jsme samozřejmě eh, měli zkušenosti ze spolupráce dvou výborů a tři výbory v podstatě eh, v nás vyvolávaly ještě daleko větší obavy, než byly nakonec nutné. To znamená, že jsme opravdu spolupracovali ve velmi přátelském duchu a já bych velmi rád poděkovala tedy všem, kteří také představili, předložili své pozměňovací eh, návrhy. Už bylo řečeno, že jich je 383 6 a já doufám, že tedy v pondělí 4 a 20. budeme moci ještě jednou potvrdit to, jak vlastně, jak moc konstruktivním způsobem chceme spolupracovat a spolupracujeme. A já bych velmi ráda poděkovala všem poradcům politických skupin a také sekretariátům všech tří eh, předsedům, protože kromě toho, že jsme museli spolupracovat se třemi eh, různými výbory, tak jsme ještě museli kromě toho v podstatě vlastně eh, plnit nová pravidla práce, která v podstatě mm, by měla naši eh, práci zjednodušit, ale ještě se teprve přizpůsobujeme. Takže práce byla komplikovaná, těch pozměňovacích návrhů je opravdu velmi mnoho. Nicméně si myslím, že jsme všichni pracovali ve stejném duchu se stejným cílem a myslím si, že v tuto chvíli máme před sebou opravdu velmi dobrý pozměňovací kompromisní návrh a jak eh, říkám, 25 eh, kompromisních eh, návrhů, které jsme představili my jménem tří spoluspravodajů. Já nechci v tuto chvíli zacházet do podrobností, protože už jsme o tom několikrát hovořili, nicméně bych ráda ještě jednou vyzdvihla a zopakovala, že v rámci těchto kompromisních návrhů nám šlo o to, abychom v podstatě ještě prostě dokončili definici nebo zkompletovali, ucelili tu definici komplementarity, adicionality Chtěli jsme také zdůraznit v podstatě eh, na obranu environmentálních eh, politik eh, důležitost jaksi environmentálních politik, politik na ochranu klimatu, politik na ochranu genderové rovnosti, to znamená tak, aby docházelo opravdu k respektování lidských práv. Dále, co se týče těch scoreboardů, tak stejně, jak jsme učinili také v souvislosti s EFSI, to považujeme opravdu za zcela klíčový nástroj, který nám poskytuje poskytuje ukazatele, na základě nichž v podstatě můžeme lépe hodnotit kandidáty a na základě nichž také můžeme také lépe monitorovat plnění těch nastavených pravidel. Také jsme eh, upřesnili obsah výroční, smlou, eh, výroční zprávy, kterou musí představit eh, rada a komise a budeme i nadále tedy hodnotit všechny ty podrobné informace a máme tu také jeden kompromisní návrh v souvislosti s článkem 17, pokud si tedy na to dobře pamatuju, který má co dočinění s transparentností údajů. A Eh, nakonec, kromě toho tedy, že chci ještě jednou poděkovat všem spoluspravodajům a všem, eh, se kterými jsme spolupracovali, tak chci říci, že ještě musíme eh, trošičku jak se zkompletovat a dokončit hlasovací seznam, ale skoro myslím si, že já si dovolit si myslím, že to se nám to podaří mít ten hlasovací seznam hotový a kompletní, tak abychom opravdu mohli hlasovat hned po velikonočním pondělí a jde nám samozřejmě o to, aby v tom hlasovací hlasovacím seznamu byla také naše doporučení, nicméně v tuto chvíli neříkám, že se nám podaří u všech pozměňovacích návrhů předložit doporučení ve jménu všech tří. Děkuji mnohokrát. Thank you, dear colleague. Děkujeme, děkujeme, milá kolegyně. Pan Kukan je dalším za AFET. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To teda je předsednický stůl opravdu v silné sestavě. Rád bych poděkoval předsedovi výboru pro rozpočet, který hovořil takovým tím pozitivním, konstruktivním tónem a to, jak přistoupit k tomuto důležitému dosie v našich příštích jednáních s radou a s komisí. Paní kolegyně se zmínila o mnoha bodech, takže já už velice stručně, já opravdu s tím, co řekla kolegyně, nemám žádný problém. Rád bych rovněž ocenil spolupráci se spoluspravodají. Proběhla taková business diskuse mezi námi, snažili jsme se předložit ty nejkvalitnější možné návrhy Rád bych se ve svém vystoupení věnoval dvěma věcem obecně. Toto je čtvrtá příležitost společného setkání DV a FETu a rozpočtového výboru k tomuto tématu. Je to nesmírně obtížné téma, nejenom z pohledu z nějakého řízení celé záležitosti, ale i s ohledem na obsah této problematiky. Rád bych velice stručně zmínil jednu věc z naší předchozí diskuze. Evropský fond pro udržitelný rozvoj by měl být inovačním finančním nástrojem a měl by to být příspěvek k rozvoji především v oblasti soukromých investic, v oblasti rozvojových eh, i chudých či chudších zemí. My prostě chceme přispět tímto fondem k rozvoji. Je to nástroj, na který bychom neměli nahlížet jakožto pouze na nástroj rozvojové pomoci. Nesmíme zapomínat na to, že tento nástroj je založen na zárukách poskytnutých pro soukromé investory a bude muset získat právě tento kapitál, vnější kapitál pro rizikovější sektory. To znamená ty sektory, kde by jinak bylo obtížné získat investice. Mělo by to zároveň stimulovat socioekonomický rozvoj a zároveň oslabit eh, příčiny migrace. Toto byl důvod, proč vytvořit tento nástroj. A pokud jde o pozměňovací návrhy, máme 386 pozměňovacích návrhů, jak zde již zaznělo. A já bych osobně rád poděkovala všem kolegům a kolegyním za jejich příspěvky k těmto návrhům. Už jsme měli možnost projednat 25 kompromisních návrhů, jak zde již zaznělo, a i přes naše různé názory k některým tématům si myslím, že jsme předložili rozumné návrhy. Pokud chceme, aby tento nástroj fungoval, je důležité kalibrovat zacílení tohoto nástroje a umožnit jeho účinné fungování. Co to znamená účinné či efektivní? Znamená to, abychom měli jasno v hlavních cílech, aby jsme to nezahltili nějakými dodatečnými cíly navíc. Právě proto mm, si myslím, že specifikace tohoto nástroje by neměly být neustále rozšiřovány, aby zde byl jasný rozdíl mezi tímto konkrétním nástrojem a samotnou rozvojovou pomocí mělo by být všem jasné, že toto je určitý doplněk ostatních rozvojových nástrojů, který by měl fungovat na základě jiné logiky. Musíme umožnit efektivní využívání tohoto nástroje, co znamená efektivní strukturu pro zprávu a řízení, aniž bychom povolili nějaké další zátěže v této oblasti nebo vytvářely nějaké další překážky soukromým investicím nebo nějak příliš omezovaly příspěvky z mezinárodních finančních institucí. Musíme získat především soukromé investice a příspěvky od mezinárodních finančních eh, institucí sílem zlepšit pracovní příležitosti, pracovní místa a vytvořit lepší podmínky financování především pro malé a středně velké podniky v rozvojových zemích. A zároveň zde musí být eh, řádný parlamentní dohled, pokud jde o strategické směřování tohoto nástroje. Toto jsou podle mě zásady, kterým jsme se věnovali při konstruktivním dialogu o kompromisních návrzích a já jsem v tomto souladu označil i způsob, kterým budu já hlasovat do těchto návrhů. Rád bych ještě jednou poděkoval za konstruktivní přístup v rámci těchto rozsáhlých diskuzí. Naším cílem je nalézt nástroj, který splní roli, pro kterou byl navržen. Děkuji za možnost vystoupit, pane předsedo. Děkujeme, pane Kukane. Pan Frunzulica je třetím zpravodajem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegové, kolegyně, nejprve, jestli dovolíte, bych rád rovněž poděkoval srdečně dvěma spoluzpravodajům, všem stínovým spravodajům za spolupráci. Myslím si, že jsme opravdu pracovali v takové dobré víře a dosáhli těchto 25 kompromisních návrhů, které jsme nakonec odsouhlasili. Mnoho věcí jste již zaznělo. Dovolte, abych v tomto ohledu vyslal alespoň několik signálů, které zdůrazní důležitost tohoto nástroje pro Evropskou unii. Možná především pro teda východní, zemí východního partnerství. Je to vlastně takový integrovaný balíček, který by měl zajistit dosážení udržitelných cílů v této oblasti, inkluzivní, sociální rozvoj, podporu socioekonomické rezilience partnerských zemí, podpora investic, zlepšení přístupu k financím a zároveň by měl přispět k implementaci pařížské klimatické dohody a zároveň oslabit eh, migrační toky. V rámci legislativního procesu u tohoto fondu bych rád zdůraznil několik aspektů, které jasně zazněly v této zprávě, především ten koncept adicionality který zajistí to, aby tento fond přispíval k udržitelnému rozvoji u těch operací, které nemohly být implementovány nebo by nedosáhly stejného pozitivního výsledku bez podpory tohoto fondu EFSD. Toto je hlavní cíl nástroje ESFD. Adicionalita, komplementarita, koherence, to vše musí být zajištěno, pokud jde mezi investiční plány a zároveň agendou pro rok 2030. Chceme-li, aby tento fond byl úspěšným nástrojem, musíme věnovat velikou pozornost zemím, které především trpěly konflikty a těmi nejméně rozvinutými zeměmi a zároveň zadluženými zeměmi a vzít v potaz eventuální ekonomické kapacity těchto zemí. Je zásadní, pokud chceme, aby tento nástroj byl legitimním nástrojem, aby Evropský parlament měl ve strategické radě statut pozorovatele a mohl zasáhnout do diskuzi finanční nástroje, které poskytujeme v místních měnách partnerských zemí, by měly zajistit to, aby investice zabránily fluktuaci těchto měn. Dále je to tabulka výsledku, která by měla zajistit transparentní a nezávislé hodnocení jednotlivých eh, subjektů na základě záruk tohoto fondu a zároveň je zde důležitá zpráva hodnocení, kterou by měl doprovázet i účetní dvůr. Delegace Evropské unie by měly mít k dispozici informace ohledně financování z tohoto fondu a informovat o tom občanskou společnost, business odvětví, obyvatelé konkrétních partnerských zemí. A v neposlední řadě bych rád poděkoval všem, kteří se zapojili do tohoto důležitého projektu. Samozřejmě dvěma spoluzpravodajům, stínovým zpravodajům, všem odborníkům, expertům, asistentům. A samozřejmě všem bych rád ještě popřál i veselé velikonoce. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Takže vystoupili všichni tři spoluzpravodajové a nyní zde mám žádost od sedmi kolegů stínových zpravodajů. Přečtu vám všechna jména. Um, so it's already starting? Tak už to začne. The names are Mr. Ponga, Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistisen, Mr. Colonel, Ms. Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close. Musíme eh, skončit do 12.30, eh, takže teď uzavírám seznam řečníků, nevystoupí nikdo další. Požádám vás, abyste se drželi tak dvou minut, protože to musíme skončit včas. Nejdříve pan Ponga. Děkuji, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, skutečně budu nesmírně stručný. Zmíním se o tom, jak o tom obořili již předřečníci. Rád bych podpořil a zároveň poděkoval za tu úžasnou práci na této zprávě. Poděkoval všem spoluzpravodajům, stínovým zpravodajům za kompromisní návrhy, které byly výsledkem této práce pouze jedna záležitost k návrhu 313. Já jsem ho předložil eh, s kolegy společně z TV. Toto je pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že pokud to bude možné, tento fond by měl být kontrolován nějakou agenturou evropského charakteru, například agenturou pro rozvoj. Je to pozměňovací návrh, který se týká článku 10.2. A já bych byl nesmírně rád, aby náš výbor podpořil tento návrh, aby jsme zvýšili transparentnost našich agentur, našich institucí a zároveň zlepšili spolupráci mezi členskými státy a partnerskými zeměmi v tomto ohledu. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Post. Thank you. Já vám děkuji. Já také Nejdříve poděkuji kolegům za dobrou spolupráci a transparentnost a otevřenost a při vyjednávání samozřejmě. Jak jsme říkali, eh, teď poprvé parlament eh, mm, poslal tři výbory do legislativní práce na legislativní zprávě. Ta spolupráce byla velmi pokročilá. Ráda bych zdůraznila, několik eh, základních eh, velmi důležitých aspektů. Jeden z nich je trvalý udržitelný eh, rozvoj. Lidská práva, FSD musí být musí tedy odpovídat té agendě trvalé udržitelného rozvoje a příslušných cílů a to přispěje také k rozvoje politice Unie a politice sousedství, FSD by měl přispívat primárně k hospodářskému sociálnímu rozvoji s eh, zaměřením na vykořenění chudoby, a hospodářský rozvoj, hospodářské příležitosti. A měl by eh, tedy řešit skutečné příčiny migrace a zároveň posilovat eh, právní stát, řádnou zprávu věcí veřejných, lidská práva a rovnost pohlaví. Je také důležité aby eh, se podporovala společenská odpovědnost firm, občanská společnost a její organizace by měly být plně eh, zapojeny do projektu FSD. Transparentnost. Je třeba zajistit patřičnou transparentnost, například pokud jde o informace o projektech. A to až na úrovni příjemců v Evropském parlamentu. Je důležité, aby eh, měl tedy eh, pozor, status pozorovatele eh, při FSD a měl by, být, měl by mít právo eh, přispět k vyjednávání. A potom ještě dále je třeba zajistit dodatečné iniciativy, tak aby fungování EFSD bylo oddělitelné od mandátu EIB. Děkuji, pan Vestersen. Já se pokusím eh, stručně stejně, eh, protože kolegové eh, se zaměřují na tu rozvojovou stránku, takže já se zaměřím na ty zahraniční věci a rozvoj. Pokud je za e o EKR, tak tam jde o řešení zásadních příčin migrace. A proto bychom rádi, aby tato zpráva nebyla příliš odlišná od nebo ve svých, eh, cest, eh, ve svých cílích. A pokud tohle ztratíme zřetele, tak eh, otázkou je, jak potom, co by mělo být důležité pro ty fondy. EKRT podporuje pana Kukana, který říkal, že je důležité, abychom, aby ten cíl byl uvnitř, abychom tam do toho nepromítali příliš mnoho alternativních vizí pokud tam chceme eh, zapojit celý ten svět a všechny ty věci, tak tam nakonec to nebude příliš úspěšné. A rád bych, aby eh, probíhalo dobré hodnocení toho mechanismu, aby ty prostředky byly vynakládány co nejefektivněji, abychom se ponaučili z chyb minulosti a abychom také eh, zlepšili efektivitu do budoucna. Děkuji pan místo předsedovi vy e A teď paní Jeten Maky za liberály. Děkuji, eh, pane předsedo. Já velice vítám, že pan předseda Artový, jak už říká předseda Artový, že toto je velice důležitý cíl. Musíme spolupracovat, zejména a musíme zohlednit eh, klimatické změny. Klimatické změny jsou důležitým faktorem migrace. A také proto musíme eh, si uvědomovat, jak důležité, nebo musíme potřebovat jejich patřičný význam. A proto bych chtěl říct, že to je poměrně eh, slabé eh, cíle EPP a komise a je třeba s radím ještě jednou zamyslet. Uvedu vám příklad. Zamysleme se nad úlohou eh, změn klimatu v syrském konfliktu. Po roku 2008 byla v Sýrii silné sucho. A samozřejmě tím neříkám, že syrský konflikt je dán jenom klimatickými změnami, ale jeden faktor to byl hned na začátku. V návrhu komise a EPP se počítá jenom z 20% prostředků na zmírňování dopad klimatických změn. A přizpůsobení se eh, klimatu Naším cílem je tady 40 A Evropská investiční banka se tady snaží o 35 do roku 2030. Já si myslím, že dává smysl, abychom na úrovni parlamentu se snažili tady o nějakou ambicioznější uh, úroveň. To je všechno. Děkuji. Teď za zelené paní Hautala. Děkuji, pane předsedo, eh, nebo pánové spolupředsedové. Já myslím, že jsme ušli dlouhou cestu směrem k špičkovému instrumentu, eh, k tomu, jak zapojit eh, soukromý sektor do rozvojových snah a do rozvojové politiky. Tyto kompromisy jsou zatím uspokojivé pro naši frakci ve všech eh, třech výborech. Několik věcí bych chtěla zúraznit. Ještě než se dostaneme k hlasování toho 24. myslím. Musíme zdůrazňovat eh, přednou hodnotu, eh, komplementaritu, tu dodatečnost tohoto, tohoto nástroje. Nesmíme plítvat penězi na projekty, do kterých by stejně šly investice i bez naší podpory nebo bez těchto eh, záruk, takže o sedmičce od zelených bych hlasoval zvlášť. Pokud je o kritéria, tak některé eh, věci nechceme financovat, eh, fosilní palivy, paliva, megahydroelektrárny. Je dobré vyloučit určité plány, které jejich cílem není podporovat celkové cíle toho nástroje, včetně odstranění eh, extrémní chudoby. Eh, také bych hlasovala o pozměňovacím návrhu 54 od zelených zvlášť. Jakýkoliv nástroj eh, rozvojový, eh, rozvojového financování má mechanismus pro stížnosti pro ty, kteří tím trpí. A pokud budeme eh, eh, mít eh, pocit, že je to naléhavé, tak bude potřebovat více ambicí. Rada samozřejmě při vyjednáváních nebude tak ambiciozní, jak bychom byli třeba my. Děkuji tedy, Heidi. A teď pan Castaldo za e FDD. No, já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl říci, eh, co si k tomu myslíme my. My eh, toto vítáme eh, s velkým optimismem. FSD by měl být takovým prvním pilířem v Evropském investičním plánu. Potřebujeme samozřejmě řešit základní příčiny migrace, ale Musí tady být minimální podmínky pro to, aby to bylo efektivní opatření. Potřebujeme zvláštní podniky pro malé, eh, podmínky pro malé a střední podniky. Nejsme proti eh, soukromým investicím, ale eh, neměli by ale všechno bruxovat jenom malé a tedy nadnárodní firmy. Malé a střední podniky jsou jádrem bohatství v řadě ženských zemí a je třeba, aby k tomu měli přístup také se musíme eh, vyhnout zaměření se na zásadní infrastrukturní projekty, které často neovlivní zaměstnanost. Jsou jiné projekty, eh, které mají mnohem větší sociální dopad. Také se chceme postarat o to, aby eh, tady bylo nezávislejší posouzení ex ante a lepší analýza a nákladů a přínosů. Potřebujeme se postarat o to, o zapojení tedy místních a regionálních orgánů. Je třeba tam místní zapojovat do rozvoje projektu. To je velice důležité. Také při poskytování prostředků. Bez rozvoje na místní úrovni nikdy nedosáhneme situace, e, kdy budou vznikat pracovní místa a bude rozvoj. A to je to, co musíme dělat na boj s migrací. Také se musíme zaměřovat na nespolupracující jurisdikce a daňové eh, ráje. Máme data od EIB, která ukazují, eh, že k tomu došlo v minulosti. Jsou minimální požadavky z minula a naše eh, politika často selhala kvůli tomu do minulo, v minulosti. Děkuji a teď závěreční dva řečníci, paní Kinge a pan Kelmo.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 Please could you just tell me your position and your name? Two minutes. Okay, thank you, Chairman. Uh, Kai Paplis, I'm the head of unit for financial instruments in DG DEFCO. In the eh, Já bych rád se přidal ke všem, kteří hovořili ze všech eh, výborů. Děkuji opravdu za ty velmi konstruktivní pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Samozřejmě, že se musíme postavit teď v tuto chvíli té vízie, hlavně v souvislosti s adicionalitou, ale je pravda, že eh, ta práce ještě bude poměrně náročná. Musíme udělat všechno pro to, aby to bylo v souladu eh, s nařízením, aby se aby to také bylo i v rámci či v souladu s cílem podpory soukromých investic. Samozřejmě, že je tady několik kritických bodů z našeho úhlu pohledu. Jde o institucionální otázky, eh, hlavně co se týče tedy těch orgánů, které my vnímáme jako operativní orgány a také v souvislosti s postupem eh, aktů v přenesené pravomoci, což samozřejmě má přímý dopad na implementaci. Ale samozřejmě je třeba se uvědomit, že je možné, že dojde k nějakým institucionálním konfliktům, to znamená mezi například E, tím e, výborem a právě aktiv přenesené pravomoci. To znamená, že v tuto chvíli jde o to, abychom co nejdříve měli hmatatelné výsledky. To bylo by dobré, kdybychom je už měli pro summit EU Afrika v listopadu, což znamená, že ten časový harmonogram, se kterým operujeme, je opravdu velmi náročný, ale budeme se snažit opravdu tyto první hmatatelné výsledky pro tento summit už mít. To znamená, že jde o to opravdu podívat se na to, jak toho dosáhnout. Strategický výbor se samozřejmě Eh, bude snažit eh, těchto cílů eh, dosáhnout. A tady v tuto chvíli jde o tom mít opravdu spolupráci nebo zavést konstruktivní spolupráci se všemi aktéry v těchto finančních institucí, získat dostatečnou podporu pro tento projekt. Opět opakuji, tak abychom první hmatatelné výsledky už měli pro ten summit EU Afrika v, no, v listopadu. To znamená, budou i nadále probíhat další trialogy a je možné, nebo v podstatě je možné, že k tomu prvnímu souhlasu nebo k té první dohodě nedojde před létem, což my bychom ale opravdu velmi, velmi chtěli. To znamená, že ještě budeme jednat intenzivně se sekretariátem, tak abychom eh, viděli, jaké vůbec možnosti máme. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji za váš eh, výrok. Já si myslím, že by bylo velmi důležité, aby se nám to opravdu podařilo dodělat před letní přestávkou. A pokud by kdokoliv eh, z nás, kdo sedí v této místnosti, mohl přispět eh, k tomuto závazku, tak by to bylo opravdu velmi dobré. Chci se zeptat, zdali zástupci SVČ k tomu v tuto chvíli chtějí něco říci. Pokud ano, tak prosím, máte slovo. Děkuji, já se jmenuji Francesca Raimondi a zastupuji tu globální otázky za SVČ, tak jak jistě víte, pro mě ty hlavní ty hlavní signály v podstatě sdílím už eh, s předřečníky. Opět, opět, ale jde tady hlavně o otázku toho načasování, toho časového harmonogramu, který je naprosto klíčový. Samozřejmě musíme hovořit i s těmi našimi partnerskými zeměmi, s těmi pro které vlastně tyto prostředky by měly být určeny a učinit tak samozřejmě co nejdříve. Jak jistě víte, tak ty, orienta- ty strategické eh, orientační pokyny pro strategický výbor eh, se eh, v tuto chvíli rozpracovávají, měly by být co nejdříve hotové. Musíme poté samozřejmě přistoupit ke konzultacím, nicméně doufám, že se nám to podaří tom časovém rámci. Chci se zeptat, zdali spolu zpravodajové chtějí tuto rozpravu uzavřít. Vypadá to tak, že tomu tak není. Tak kolegové, prosím vás, dovolte mi, abych, vás, vám, připomněl, abych vám připomněl, že budeme hlasovat v 17.30 24. dubna a pokud tady nikdo k tomu nechce nic dodat, prosím. Děkuji, tak tímto můžeme ukončit toto jednání eh, dokonce 11 minut před tím očekávaným koncem. Přeji vám eh, pěkné odpoledne a dobrou chuť.